o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi evropskými společenstvími a střední Afrikou. A já dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající, dobré ráno. Je to prozatímní dohoda o partnerském eh, spolupráci, čili není to eh, konečný produkt. My jako parlament jsme spolu s eh, komisí stanovili eh, tři kritéria a především chceme, aby to bylo kompatibilní s eh, kompatibilní s mm, principy Světové obchodní organizace. Kamerun eh, bude kompatibilní s pravidly Světové obchodní organizace eh, po té, co vstoupí tato prozatímní eh, dohoda eh, v platnost. A to už spěchá, poněvadž mm, zosavadní výjimka vyprší v první polovině roku 2014. Druhým cílem Kamerun není jednou z těch nejméně eh, rozvinutých eh, zemí, ale 40 zdejší populace žije pod úrovní chudoby. Já se domnívám, že eh, je třeba posílit to, co bylo dohodnuto v Kotonu. To znamená, aby se upevňovaly státní instituce a hm, pořádek. Parlament neustále podporuje myšlenku, že EPA eh, by měla podporovat eh, integraci a hospodářský rozvoj, též regionální spolupráci. Bohužel tomu tak není, poněvadž ze sedmi zemí tohoto regionu je Cameron jediný, eh, který činí pokrok. Není to zas tak velký, velké překvapení, protože ostatní z té sedmičky zemí v regionu patří k těm skutečně nejchubším, nejchudším a mají jiné problémy, nevidí, eh, nevidí nutnost eh, pokračovat v rozvíjení dohod s Evropskou unii. Já se domnívám, že eh, pro tyto země to je vlastně omyl, čeho se dopouštějí tímto postupem, tímto postojem. A stále se domníváme, že touto cestou, tedy eh, dohod o ekonomickém partnerství, eh, je možné dosáhnout eh, integrace v regionu a řešení tamnější problémů. Je třeba, abychom si více, více zdůrazňovali, jaká je souvislost mezi principy skotony a našimi Eh, dohodami o hospodářském eh, partnerství. A proto nyní tato mm, prozatímní dohoda. Chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci, což je tedy problém spíše z kotonu, nežli z eh, problematika partnerských dohod. A to je otázka lidí z kategorie LGBT. Zde je rozšířené v těchto zemích eh, trestání za odlišnou eh, sexuální orientaci a eh, stíhání za hm, tyto úchylky je možná jedním z nejpřísnějším v, na světě vůbec. Eh, takže já se domnívám, že to není důvodem, abychom zrušili dohodu o hospodářském partnerství s Cameronem. Eh, nicméně eh, měli bychom se na tento aspekt zaměřit při vyjednávání této prozatímní dohody. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Martine. A nyní pan komisař Pibalk s jménem komise. Prezident, members. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, chci poděkovat eh, panu Martinovi za to, že dovedl tuto přechodnou dohodu s Kamerunem k tomuto zdárnému stádiu. Um, tato druhá eh, prozatímní dohoda v Africe je čtvrtá celkem a mm, právě děkuji, díky této přechodné dohodě si Kamerun může ehm, těžit z plného přístupu e, k evropským trhům od roku 2008 a od uzavření té první předzatímní dohody v roce 2007 je e, Evropská unie vlastně největším obchodním partnerem Kamerunu. E, tam jsou produkty, které buď nepokrývá obecné eh, program preferenci, například jako banány, anebo eh, jsou tam pouze ehm, marginální preference. V rámci ehm, této iniciativy se obnovily negociace s jinými středoafrickými, středoafrickými partnery. Snažíme se dosáhnout signifikantního pokroku v nejbližších měsících. E, po uzavření e, ratifikačního procesu prozatímní dohoda bude fungovat opravdu jako určitý milník k dosažení finálního cíle a my budeme parlament průběžně informovat o tom, jak vyjednávání probíhají. Spravodaj poukázal na to, že zde jsme nebyli schopni příslušným způsobem stimulovat integraci. My naopak máme na to um, určité mechanizmy, Snažíme se v té oblasti působit. Hlavní výzvou je skutečnost, že země eh, v této oblasti necítí potřebu vzájemně spolupracovat na této etapě a naopak pohlížejí ven, mimo africký region, což je samozřejmě příležitost, která jim uniká. Tak, jako zde bylo řečeno, byla by zde šance uzavřít eh, dohodu a podpořit implementační mechanismy pro podporu regionálního obchodu. Je to dnes takový vzorec, eh, který je opakován různě ve světě, že mnohé země spíše se budou snažit o tuto dohodu s EU, než aby obchodovali vzájemně mezi sebou. Kamerun je opravdu předmětem zvláštní pozornosti, jak z důvodu politického dialogu, tak advokacie, eh, tak podpory organizací občanské z občanské společnosti. Svoboda tisku, boj s korupcí, podpora lidských práv, zejména práv žen, eh, žen eh, práv občanů odlišné sexuální orientace. Jsou tam ale i problematické záležitosti obchodování s lidmi, práva minorin. My však eh, dáváme, um, věnujeme tomuto patřičnou pozornost a snažíme se poukázat na dlouhodobou vizi i na to, že v rámci partnerských vztahů můžeme nabídnout eh, mnohé, co pomůže eh, podporovat lidská práva. Je to eh, dlouhá cesta a víme, jsme si vědomi, že musíme věnovat více pozornosti dialogu o lidských právech a minoritách prioritách, což ale by nemělo znamenat, že bychom neměli podpořit tuto dohodu s Kamerunem, protože samotná dohoda je vlastně jedním z prvků, kterým jsme schopni použít při boji o lidská práva v této zemi. Děkuji, pane komisaři, a nyní eh, za výbor DEVE paní Judith Sarientini. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem byla tou, která výboru DV navrhla a na rovněž výboru pro eh, zahraniční obchod, abychom neratifikovali tuto dohodu. Oni se však rozhodli opačně. David na Martin už mnohé vysvětlil. Tato EPA není dokonalá a i pan komisař Bielbach sám uznal, že se nevěnuje dostačujícím způsobem regionálnímu obchodu. Všichni si zde snad uvědomujeme, že to Kamerunu neprospívá. Avšak ehm, pokud neuděláme nic, tak se nic nezlepší. Točíme se v kruhu a tím se vlastně neustále ehm, opakuje tento negativní vzorec. Pokud Kamerunu nedáme přístup k trhu, Ehm, pokud jim neumožníme lepší obchodní podmínky, tak vlastně se nic nezlepší, ale na druhé straně, když jim to umožníme, tak se tam v mnohem situace zhoršuje. My často země nutíme k eh, dohodám o volném obchodu, které se nyní um, nazývají, které jsme přejmenovali na EDA, ale um, v podstatě vyhovují hlavně nám. Nejsou šity na míru zemím africkým či karibským a to je obrovská škoda. Um, nyní přecházíme k představitelům politických skupin. Pan Šťastný, mám dojem, tady není jménem EPP ani pana Corteza. Lastru tady nevidím, takže jako další bude eh, pan Rinaldi za ALDE, prosím. Grazie, presidente, signor commissario. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové, toto je malý krok, tato dohoda. Nicméně přesto je důležitá pro definování našich vztahů, eh, obchodních vztahů se zeměmi AKT. Podívejme se zpět, čeho jsme se snažili dosáhnout. Eh, chtěli jsme se eh, soustředit na menší země, eh, pokud jde o přístup na trh. Chtěli jsme poskytnout další přístup na trh menším zemím. Dále jsme měli monitorování prostřednictvím některých reform a nyní máme tuto dohodu s Kamerunem. Takže postup je pomalý s ohledem na to, že vyjednávání začala v roce 2002 a stále ještě máme jenom prozatímní dohodu. Já bych chtěla chtěl eh, požádat komisaře, jestli ví něco o tom, kdy Kamerun bude ratifikovat smlouvu. Eh, nicméně, aspoň trochu to eh, postupuje. Přesto si myslím, že by bylo dobré, abychom investovali naše snahy do skutečného přesvědčování obou stran, evropské strany i strany AKT, že to, že postupujeme takhle pomalu, není dobré, není dostatečné i když je to asi správný směr. Eh, myslím si, že je to eh, správná věc pro definování našich eh, vztahů se zeměmi AKT. Pokud se podíváte na tisk Kamerunu, je skeptický. Nevládní organizace jsou proti této dohodě. Místní podnikatelé jsou pro nebo proti, záleží na tom, s kým hovoříte. parlament není skutečně zahrnován do rozhodovacího procesu v Kamerunu. E, takže co potřebujeme, je e, určitá iniciativa v rámci e, vztahu s veřejností. Potřebujeme semináře s tiskem, s nevládními organizacemi, setkání s různými lidmi, kteří by mohli profitovat z této dohody. Jako člen výboru pro mezinárodní obchod jsem požádal tento výbor, aby eh, zařídil eh, schůzku eh, s tiskem v Bruselu, abychom je informovali o Africe a o tom, co dohody o hospodářském partnerství znamenají. Myslím si, že bychom se také měli podívat na eh, opatření týkající se aplikace eh, dané dohody na místě. Je třeba zajistit, aby všichni profitovali. Je třeba mít odpovídající daňový systém, který zajistí, že a eh, zisky z tohoto dohody budou řádně distribuovány a je také třeba bojovat proti korupci. Nyní pan Cortés Lastra za socialisty. A děkuji, paní předsedkyně. Vyjednávání o dohodě o hospodářstvém partnerství s AKT eh, se nevydávají správným směrem. A to po šesti letech. Komise trvá na tom, že prosadí dohodu, která zapomíná například na národní parlamenty, což jsou eh, důležití hráči. Dnes hovoříme o dohodě se Střední Afrikou, konkrétně s Kamerunem. Pokaždé, když komise přijde eh, sem do parlamentu, abychom schválili eh, dohodu o hospodářské spolupráci, hospodářském partnerství, ehm, vždy se na něco zapomíná. Já si myslím, že bychom měli spolupracovat eh, nebo podporovat především regionální dohody, které podporují regionální rozvoj. Mnohokrát děkuji. Nyní paní Keller za zelené. Jestli eh, mikrofon nefunguje, můžete si vzít jiný vedle? Už to funguje. Dobrá. Děkuji. Můžete si vzít mikrofon vedle. <laughs> OK. Uh... Thank you. Děkuji s touto prozatímní dohodou eh, se oslabuje celý region. Sousední země eh, jsou oddělovány. Evropská unie eh, poskytuje nejvíce pomoci na rozvojové pomoci. Nicméně nepodporuje pomoc, která skutečně pomůže lidem z chudoby. Je třeba podporovat eh, rozvoj eh, a spolupráci mezi eh, sousedními zeměmi. To všechno k tomu patří. A důležitá je také regionální spolupráce. Tato dohoda nicméně nepodporuje regionální spolupráci. Tato dohoda vychází z jiných principů a jde proti rozvoji. Nejde o nic jiného než o špatnou dohodu. Také investice z Evropské unie by měly být posíleny. Závazná dohoda eh, týkající se eh, sociální odpovědnosti eh, podniků, to je něco, co chybí. Neměli bychom podporovat jenom obchodní zájmy Evropské unie. Jde zde především o rozvoj, ehm, o pomoc proti chudobě a tak dále. A tak bychom neměli jít proti rozvojové spolupráci. My zelení jsme hlasovali proti této dohodě o hospodářském partnerství. Hlasovali jsme proti této dohodě v obou výborech a budeme hlasovat tak i na plénu. Je proti této dohodě celá řada eh, argumentů a my si nemyslíme, že tato dohoda by pomohla rozvoji v daném regionu. Mnohokrát děkujeme paní Keller a nyní pan Scholz. Zague paní předsedkyně, pane komisaře, vy víte, že moje frakce eh, vyjednávací strategii komise od počátku kritizuje. A nyní se ukazuje, že máme pravdu na, té, na této dohodě, kterou chcete ratifikovat vy se snažíte vydávat toto za dohodu se Střední Afrikou. Ve skutečnosti ovšem se nám podařilo k podpisu přimět pouze jednu jedinou zemi a to je Kamerun. Všechny ostatní země došly k závěru, že takovéto dohody jsou pro ně nevýhodné. Země se nechtějí dále nechat nutit k tomu, aby otvírali svoje trhy evropskému zboží. Nevede to k posilování jejich konkurenceschopnosti a tedy posilování jejich ekonomiky. A to, že se nyní omezujeme pouze na jednu zemi regionu, to ohrožuje regionální spolupráci. A spěcháme, aby eh, Kamerun nezískal, nepřišel o současnou, současný preferenční přístup eh, kvůli eh, tomu, co jste prosadila Eh, strana lidová. Eh, to je jeden z důvodů, proč chceme hlasovat proti. Je to špatná dohoda pro region, pro Kamerun a také pro nás, poněvadž to škodí pověsti Evropské unie ve všech zemích AKT. Děkuji vám a nyní jednotliví řečníci. A nejdříve pan kolega Kačmarek na dvě minuty. Paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, v minulosti eh, preferenční přístup k evropskému trhu neznamenal eh, pro eh, tyto země růst ani dodatečnou integraci. Jednostranné obchodní preference nebyly v souladu s principem nediskriminace v rámci VTO. V roce 2007 se stalo jasné, že vyjednávání týkající se nových komplexních smluv o eh, hospodářském partnerství, které jsme zahájili v roce 2002, nestihneme eh, ukončit do konce roku, eh, což byl moment, kdy přestalo platit to, co VTO ustanovilo jako výjimku z obchodních vztahů a co mělo platit do konce roku 2007. No a tak se našlo to východisko, že jsme začali uzavírat tzv. přechodné rámcové či předstupní smlouvy o partnerství, o ekonomickém partnerství, čím jsme si zajistili soulad s VTO a um, Kamerun to stihl, tu přechodnou dohodu a vlastně byl jediný z těchto zemí střední Afriky. Ale začne tato smlouva začne platit pouze, když ji ratifikuje jeho národní sromáždění, k čemuž nedošlo. Ostatní země střední Afriky s výjimkou Konga a Gabonu, eh, které mají jiný eh, obecný systém preferenci od 1. ledna 2008. Eh, to jsou ty ostatní země velice málo vyvinuté a ty mají úplně neomezený přístup k trhu v rámci programu Vše až na eh, zbraně. Eh, tedy tato přechodná dohoda je sice eh, určitým krokem s cílem integrovat regionálně, ale to by mělo se týkat celého regionu Střední Afriky a Střední Afrika se rovněž musí politicky zavázat k dalším krokům. Děkuji pane kolego. A nyní pan Kašman na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s těmi, kteří tu um, dohodu eh, kritizují za to, že potenciálně naopak ohrozí regionální integraci. Eh, týká se pouze jediné země, i když původní cíl těch dohod EPA měl podpořit regionální integraci. Rovněž litujeme, že tam není doložka o lidských právech, i když se to neustále opakuje, že by takovéto doložky měly být ve všech mezinárodních smlouvách. Eh, Kamerun je jediná země, která nadále opravdu Eh, explicitně a výjimečně eh, rozhodně eh, penalizuje a trestá lidi jiné sexuální orientace a e, LGBT. E, pokud se nebude e, pokračovat ve vyjednávání, nikam to nedotáhneme, ale já se domnívám, že bychom měli opravdu vést více komplexní vyjednávání, které se pak bude týkat všech středoafrických zemí a bude se týkat nikoli pouze obchodu, ale rovněž lidských práv a rozvoje. Děkuji, pane Kašmane, a nyní pan kolega Tyrol jen na minutu madame la présidente monsieur le commissaire chers collègues Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, kolegové. A tato dohoda se střední Afrikou jde proti regionálnímu rozvoji, který se snažíme jinak podporovat. Zahrnuje jenom jednu eh, zemi střední Afriky. Jako kdyby jeden jediný členský stát podepisoval nějakou dohodu za celou Evropskou unii. co ostatní země a ve střední Africe. Zdá se, že eh, nechtějí podepsat o tuto dohodu. A pokud by něco takového udělali, eh, pouze by podporovali zájmy Kamerunu. Zdá se, že eh, podporujeme jenom některé země. Země, které se specializují na export třeba jenom jedné komunity. Uh, Myslím si, že svůj přístup musíme změnit. Musíme zajistit, abychom měli eh, regionální eh, dohodu eh, před 1. říjnem 2014. A nyní se dostáváme k postupu k HDI. Máme dva řečníky, kteří se přihlásili a začneme panem Kutasem. Kamerun este singura... Děkuji, paní předsedající. Kamerun je eh, jedinou zemí ve střední Africe, která eh, vyjednavala prozatímní dohodu o hospodářském partnerství s EU. Existuje eh, výjimka v rámci VTO, pokud jde o jednostrané dohody se zeměmi AKT. Kamerun z této výjimky eh, profitoval eh, dlouhou dobu, nicméně nyní se snažíme podporovat eh, narušení trhu i poté, co poté, co um, výjimka vyprší. Možná bychom ale měli dát zelenou této dohody, protože bude určitým vzorem pro ostatní země a Kamerun by měl tuto dohodu ratifikovat co nejdříve. Mnohokrát děkuji. Děkuji nyní pan Milton. Paní předsedající, eh, v eh, střední Africe se už deset let bojuje o demokracii, ale vidíme zde zjevnou neschopnost eh, státních orgánů, eh, včetně v oblasti zásobování potravinami a to znamená, že se tato eh, oblast pravděpodobně blíží další vlně hladu je skutečnou ostudou, že africké vlády ani v případě, že hrozí hlad, nemá, nemají zájem na tom, aby eh, spolu obchodovali s potravinami a nejsou schopni odstránit ani byrokratické překážky. Musíme tedy vyčkat, jakým způsobem eh, tato naše dohoda o hospodářské spolupráci eh, může mít, co může přinést těmto zemím. Pan komisař Píbalks, paní předsedající, dámy a pánové, je škoda, že právě ta otázka o dohodě, prozatímní dohodě o hospodářské partnerství rozděluje tento parlament. My eh, žijeme ve světě, kde se obchoduje podle pravidel Světové obchodní organizace. Můžete to považovat za dobré nebo za špatné, ale jsou to pravidla, která se používají a fungují. Je to to nejlepší, co máme pro rozvoj. Je tedy jasné, že lepší čestu nemáme. Bohužel vyjednávání eh, poněkud vázne a my zde máme situaci, eh, kdy dohoda, eh, kterou jsme skutečně dohodli, tak v podstatě nemůžeme ji dále uskutečňovat, poněvadž neodpovídá pravidlům Světové obchodní organizace. A proto my se snažíme tyto vztahy hospodářské spolupráci uvést do souladu s pravidly Světové obchodní organizace. Navíc samozřejmě se to týká také investic já bych tedy na základě tohoto řekl, že podle mě pragmatickým způsobem, jak pokračovat dál, eh, by bylo samozřejmě eh, mít eh, dohodu s celým regionem. To ovšem by bylo třeba, aby to také naši partneři viděli stejně a aby pochopili, že rozvíjení obchodu s námi vede k rozvoji. Protože skutečně eh, jsou zde i jiní obchodní partneři. Kamerun eh, obchoduje s Čínou například, čili my nejsme jedinými obchodními partnery, to je pravda. Důležité ovšem je, abychom eh, se zajímali o to, jak se na tyto dohody EPA dívají naši partneři mnohdých eh, zemích eh, je ten pohled negativní. My jsme to zašili na nedávném setkání eh, s představiteli státu AKT. Je třeba říci, že není jejich přístup úplně negativní, ale spíše to se kloní k tomu, že je třeba více času na zavedení této dohody my tedy eh, musíme s tím nějakým způsobem pohnout, poněvadž eh, náš současný systém není úplně v souladu s eh, Světovou obchodní organizací a já tedy doufám, že v několika příštích měsících se nám podaří dosáhnout výrazného pokroku. Je třeba říci, že máme zcela jasně, konkrétně ze strany našich afrických partnerů definice toho, kde vidí problémů, kde jsou eh, schopni říci, co jim nevyhovuje. A já jsem skutečně přesvědčen, že tyto dohody určitě nejsou nijak eh, na úkor rozvoje eh, třeba Cameronu, právě naopak. A je skutečně špatně, je opravdu škoda, že si někdo myslí, že tyto dohody typu EPA jsou naším nástrojem, jak chceme vnucovat co si našim partnerům. Není tomu tak. Jde o to, abychom byli kompatibilní s mezinárodním obchodním systémem. Ano, děkuji vám, pane komisaři. A než dám slovo zpravodaji, chtěla bych ještě dát slovo panu Šťastnému, který dorazil mezi nás, aby si na dvě minuty vzal slovo, eh, pokud s tím zpravodaj souhlasí, poněvadž to je poněkud mimořádný postup. Takže pane Šťastný, prosím. Paní předsedající, já eh, vám děkuji a, a eh, omlouvám se, já jsem nějakým způsobem nepodíval se se správně na program. Eh, prozatímní dohoda EPA je mezikrokem na cestě k uzavření eh, plné regionální dohody pro celou střední Afriku. Já to vnímám jako signál toho, jak je pro nás důležité udržovat obchodní vztahy se střední Afrikou. Tato EPA by mohla být eh, katalyzátorem hlubší integrace střední Afriky a s dlouhodobými výhodami. Nicméně vize celokontinentální eh, v zóny volného obchodu eh, jenom eh, bude moci fungovat tehdy, když bude pokračovat integrace ve střední Africe. To znamená, že současné úsilí je třeba intenzifikovat a posílit středoafrické země eh, musí naplňovat své politické a ekonomické závazky, protože eh, nedostatek regionální eh, spolupráce a integrace stojí v cestě rozvíjení obchodu. Je třeba si za prioritu nadále považovat a stanovovat uvolňování bariér uvnitř regionu. Kamerun je pro nás eh, klíčovým partnerem v regionu eh, střední Afriky a my eh, s Kamerun spolu s Gabonem a rovníkovou Afrikou vyzýváme, aby se stali vůči silou další integrace a to tak, že vytvoří efektivní celní unii. Děkuji, pane Šťastný, a nyní dám slovo zpravodaji panu Davidu Martinovi. Děkuji vám, paní předsedající tak především eh, kolegům, kteří mají výhrady k této dohodě EPA. Eh, pokud by to nebyl eh, prozatímní, prozatímní dohoda, určitě bych se postavil na jejich stranu, ale myslím si, že to tak není. Neřekl bych, že momentálně narušuje regionální integraci. My jsme hovořili s vyslanci těchto zemí ve výboru a Eh, oni všichni zdůrazňovali, jak důležitá tato EPA je pro jejich země. Já si myslím, že nemůžeme trestat eh, Kamerun za to, že není tak chudý jako ostatní země regionu. A samozřejmě eh, musíme se k tomu postavit pozitivně. Z regionální integrací máme skutečně problémy. Eh, tady eh, někteří říkají, že bychom měli eh, do toho více investovat prostředků. Ovšem důvodů, proč země tohoto regionu a raději obchodují s námi, než mezi sebou navzájem, to je dáno historicky, jsou to bývalé koloniální vztahy a také rány po válečných konfliktech v regionu. A pane komisaři, já skutečně toto pevně podporuji, silně podporuji a myslím, že je možné dosáhnout pokroku. Přesto si myslím, že něco, některé věci z toho Eh, co nabízíme v rámci EPA, eh, není úplně nejlepší. Něco tam chybí. My pořád říkáme, že eh, je nutné liberalizovat alespoň 80 obchodu. Já si myslím, že to není zas takové dogma. My máme mnozí, mnohé jiné případy, kde je liberalizace 75 a letos tam funguje lépe takže možná bychom neměli až tak úplně trvat na těch 80% a mohli by, měli bychom se soustředovat spíše na doprovodná opatření. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Martine. Tím končíme debatu na toto téma. Eh, ke zprávě pana eh, Martina a hlasovat o této zprávě budeme dnes poledne. A dalším programem je zpráva pana Ivaila Kelfina o opakovaném použití informací veřejného sektoru. A já dám slovo na úvod panu zpravodaji.